let's get started. Vážení kolegové, budeme začínat. Už jsme téměř o čtvrt hodiny po předpokládaném začátku. Než se pustíme do našeho pořadu jednání, chtěl bych vám oznámit, že tady máme delegaci eh, parlamentní delegaci jeho Africké republiky, která navštívila zasedání našeho výboru. Dovolte, abych je tedy vřele přivítal. Jsou tady celý týden na pozvání našeho parlamentu, také se setkali s předsedou Šulcem a růz, navštívili různé výbory a delegace naše delegace našeho výboru eh, s nimi absolvuje ještě schůzku a já se na to těším. Doufám, že vaše návštěva Bruselu probíhá dobře. Další bod je bod 26 na pořadu jednání. Je to rozpočet na rok 2013, mandát ke třístranným rozhovorům. Naším zpravodajem, jako vždy, je Petr Šťastný z EPP. Jedná se o stanovisko pro příslušný výbor, což je samozřejmě výbor pro rozpočet. Takže, pane Šťastný, máte slovo. Můžete nás seznámit se svými myšlenkami. Jedná se o projednání návrhu stanoviska, který máte ve svých složkách. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, nejprve pár poznámek týkající se rozpočtového postupu. Já jsem byl navrhovatelem eh, stanoviska ve výboru INTA už loni a i předtím a oceňuji tedy úlohu INTA, pokud jde o podporu novátorských myšlenek i v souvislosti s rozpočtem. Zaznamenali jsme to před několika lety, když prošel náš návrh týkající se střediska pro malé a střední podniky v EU. Loni to byl návrh zřízení koordinační platformy pro internacionalizaci evropských podniků. I to se objevilo v rozpočtu pro rok 2012 a eh, na takových úspěších eh, tedy my stavíme a eh, proto bych chtěl vyzvat náš výbor, aby začal pracovat velice brzy. Myslím, že toto naše stanovisko pro trialog můžeme koncipovat jako takový náš signál týkající se rozpočtu na příští rok v oblasti mezinárodního obchodu a investicí. Jedná se o začátek nového rozpočtového eh, postupu pro roční rozpočet EU. Komise včera předložila návrh rozpočtu pro rok 2013, který eh, si prostudujeme v nadcházejících dnech. My musíme vytrvale vysvětlovat naše návrhy, což platí pro toto stanovisko, které se týká mandátu ke trialogu, tak pro stanovisko, které se bude týkat samotného návrhu rozpočtu. Pokud toto budeme činit, tak ten eh, náš výbor má šanci eh, být více slyšet. A já tady tedy dnes sedím ani netolik, abych eh, si vám prezentoval svůj návrh, ale abych si vyslechl spíše vaše priority. 9. května se bude konat první schůzka navrhovatelů stanovisek k rozpočtu z iniciativy hlavního rozpočtu zpravodaje pro hlavní eh, rozpočet eh, pro 2013 pana Lavíji. Já se tedy těším na eh, vaše stanoviska, buď dnes vyjádřená nebo vyjádřená formou pozměňovacích návrhů, což mi umožní získat mandát k tomu prezentovat na té schůzi um, priority našeho výboru. Nyní k samotnému návrhu stanoviska. Pokusil se, jsem se tady Eh, vlastně eh, schromáždit myšlenky tohoto výboru z různých zpráv už z minulého roku. Kromě toho zdůrazňuji výdaje v oblasti internacionalizace malých a středních podniků a v oblasti obchodních vztahů se sousedními zeměmi. Hovořím tady o zachování prostředků týkajících se základních pravomocí INTA, jako jsou nástroje partnerství a posílení strategického dialogu a partnerství, protože to je klíč pro evropské obchodní vztahy. Dále bych chtěl podpořit financování eh, přeskumu Evropské obchodní eh, strategie pro rok 2013. Dále eh, tedy se těším na komentáře kolegů a stínových zpravodajů k tomuto stanovisku a nebo i k rozpočtu na příští rok. Děkuji vám. Děkuji. Bernd Lange. Äh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane zpravodaji, za prezentaci vašeho návrhu a za výzvu, abychom překládali další nápady. Myslím si, že jste to zvládl osvědčeným způsobem a proto nemám vlastně tolik co dodat. Myslím si, že se budeme v podstatě přijít o to, abychom si zachovali to, co jsme si vybojovali. Včera komise předložila návrh rozpočtu a tento rozpočet má nárůst o 6,8 a to je podmíněno tím, že celá řada závazků ve strukturální politice nyní jsou tak říkajíc platné, ale ve veřejné diskusi, kde se všude spoří a škrtá, šetří a škrtá, tak bude velice těžké veřejnosti tento nárůst rozpočtu vysvětlit, i když jsou to již závazné položky a kde se jedná o strukturální podporu. Myslím si, že nebudeme moci schválit mnoho nových projektů, budeme muset obhajovat to, co již máme. A právě proto podporuji návrh zpravodaje především v oblasti pilotního projektu, to je platforma pro malé a střední podniky. Tady se musíme snažit o prosazení prodloužení a také poslední bod, že musíme také eh, přemýšlet dále o tom, jak budeme vysvětlovat obchodní politiku. Ještě Chci se zmínit o podpoře spravedlivého obchodu a podobných struktur, neboť je třeba vysvětlit přidanou hodnotu takovýchto nástrojů. Ale jinak se domnívám, že nám návrhy zpravodaje velice dobře vyhovují. Děkuji. Děkuji. Je tady někdo za komisi k tomuto bodu? Nikoli. Ano, přece jen. Prosím, máte slovo. Jenom prosím pro zápis nám řekněte své jméno. Ivan Pokodidič z Generálního ředitelství pro obchod. Myslím, že zpravodaj poukázal na ty problémy, které budeme mít v rozpočtovém období 2013. Komise navrhla svůj rozpočet pro rok 2013 včera a když se na to podíváte podrobně, tak zjistíte, jak říkala samotná komise, že ten, eh, to rozpočtové období 2013 bude specifické, jednak proto, že tedy ten rozpočet se předkládá ve složité hospodářské situaci na straně jedné a na straně druhé, protože rozpočet roku 2013 je vlastně posledním v rámci tohoto víceletého finančního plánu. To znamená, že položky nebo závazky, které komise eh, uzavřela v předchozích letech, musí být v tomto roce naplněny. Když se podíváte na ten návrh rozpočtu, tak zjistíte, že komise tedy předložila velice vyvážený návrh, aspoň se tak tedy domnívá, který bere v úvahu nutnost úsporných opatřeních, ale zároveň také zdůrazňuje určité prioritní oblasti, které se týkají obchodu a které jsou definovány v strategii růstu EU 2020. V této souvislosti bych chtěl říct, že 62,5 miliard, miliard eur je tedy eh, nárůst celkového objemu rozpočtu pro rok 2013. Děkuji vám. Eh, nyní pana zpravodaj k závěrečným komentářům. Děkuji kolegovi a komisi za jejich poznámky. Já jsem včera eh, si vyslechl komisaře Levandovského. Samozřejmě tady ještě jsou určité eh, kontroverze, ale myslím, že tady vlastně dochází k nárůstu, který je nižší než eh, inflace, takže v podstatě se jedná o pokles rozpočtu. A já jsem byl potěšen, že ty zvýšené prostředky jsou především ve výzkumu, konkurenceschopnosti, vzdělávání a to je v podstatě oblast, inovací. Tam vidíme dvojciferná čísla, ale to je dobře, protože to je investice do budoucího růstu a budoucí zaměstnanosti. Já chápu, že to nebude jednoduché. Komise říkala, že to je poslední eh, rok víceletého rozpočtu a je tedy třeba dodržet závazky z minula a doufejme, že se to podaří. Pokud jde o naše priority, Eh, tak já jsem velice rád, že eh, se posouváme ku předu postupně. Eh, už máme určité projekty, které fungují. Ještě jsem zapomněl zmínit takové Eh, tu spolupráci se Středomořím, eh, kdy eh, vlastně to je spolupráce malých a středních podniků z oblasti severní Afriky, což má význam nejen pro hospodářský růst, ale také pro mír a stabilitu v tomto regionu, který je nedaleko Evropské unie. A doufejme, že podobně jako v minulosti tyto rozumné projekty padnou na úrodnou půdu a budou se rozvíjet ve prospěch občanů na obou stranách. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Nyní k harmonogramu. Je to stanovisko pro výbor pro rozpočet, takže náš eh, harmonogram je tím předdefinován. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 3. květen 18 hodin. Návrh eh, zprávy budeme schvalovat 29. května, to znamená na, na dalším našem řádném zasedání. 27. A nyní přistoupíme k bodu 27. Stav jednání o přistoupení k VTO. Je to prezentace komise po které bude následovat rozprava. Jak víte, VTO se stává celosvětovou organizací a e, ke kterým přistupuje Kazachstán, Azerbajdžán, Tadžikistán a Laos. A na poslední e, ministerské konferenci prosinci v Ženevě bylo rozhodnuto zrevidovat vodítka z roku 2002 o přistoupení LDC do VTO. Toto doporučení zatím ještě nebylo dokončeno, a, ale mělo by to být prezentováno v červenci 2012, to znamená ještě letos. Takže si rádi vyslechneme komisi ohledně posledního vývoje a jak eh, vypadá situaci. A hovořit bude Paul Lugarsaty. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozvání poskytnout aktuální informace o přistoupení k VTO Jděte si když tak povídat ven. A posaďte se. Mně se nelíbí, když tu lidé postávají. Je to otázka úcty k řečníkům a především k hostům z jiných institucí. Komise, prosím, máte slovo. Děkuji. Otázka VTO, jak jste správně říkal, je to čím dál tím více světová organizace, je to její poslání, to je dobrá zpráva a v poslední době těch dobrých zpráv není mnoho, ale jeví se známky, že státy světa považují VTO za významnou instituci, která reguluje svět, celosvětový obchod. Došlo k pokroku v průběhu roku 2011, je to významný pokrok, ale ten nejvýznamnější okamžik, a sice vstup Ruska do VTO, to, to byla eh, eh, pra, 21. Eh, srpna 2012 by mělo tedy dojít k tomu eh, vstupu. Ratifikační proces v Rusku nadále pokračuje, to bude významný partner nový v organizaci VTO. Kromě toho máme významného souseda Černou horu po třech letech eh, perných jednání. která Eh, která měla vstoupit eh, do VTO nově a po dokončené ratifikaci se tedy stane členem. Pak tam, bylo, pak tam vstoupilo několik dalších nových členů. Eh, LDC, tedy ty nejméně rozvinuté země, nadále jeví zájem a Vanuatu, eh, jak si už bylo schváleno, že v roce už 2001, eh, že vstoupí, ale eh, bylo, ale ne, nebyla dokončena ratifikace. V roce 2008 byl přijatý nový protokol a v tuto chvíli dochází ke spoždění pro Vanuatu spoždění eh, v ratifikaci v důsledku interních a politických problémů. Co se týče vyhlídek na rok 2012, čtyři eh, hlavní priority, které členové identifikovali spolu se sekretariátem VTO, což samozřejmě nebrání ani dalším eh, vstupům, jsou Kazachstán, Srbsko, Laos a Jemen. Já k těmto jednotlivým vstupům eh, do VTO dojdu, jak budu postupovat, eh, tedy popisovat jiné vstupy a rozdělím svou prezentaci do tří skupin. První skupina je západní Balkán, v vzhledem k tomu, že tento region je velmi důležitý pro Evropskou unii, jak jsem říkal, Srbsko je na seznamu států, které by měly vstoupit eh, během roku 2012. Srbsko značně pokročilo ve svých bilaterálních jednáních o přístupu na trh, ale bohužel mm, zůstává stále problém s Ukrajinou. Tam ta jednání jsou opravdu velmi, velmi perná a trochu nesrozumitelná. Snad by se to mohlo podařit překonat mm, v případě eh, eh, eh, v FTA a v jednání s Černou horou přistoupení Srbska do vícestraného prostředí. Tam jediný právní problém eh, se týká geneticky modifikovaných eh, organismů a oni budou muset novelizovat svoji legislativu a v rámci interního legislativního systému to tedy zůstává ještě jako překážka. Bosna a Hercegovina, to je další významný balkánský stát, který se uchází o vstup, zatím ještě nemá, není tak daleko jako Srbsko v důsledku odlišné politické situace v Bosně, ale doufáme, že dojde k určitému technickému pokroku v průběhu roku 2012, tak aby mohli vstoupit příští rok. Druhá skupina států, o kterých bych rád hovořil, to jsou ty nejméně rozvinuté země. E, k tomu mám dvě poznámky. Za prvé jsou dva státy, které eh, by chtěli vstoupit v roce 2012, to je Laos, tam ta jednání pokročila poměrně dost s dobrou technickou podporou jak z Evropské unie, tak ze Spojených států, těch obvyklých dárců, ale je tam hodně angažovaná i Čína, která jaksi eh, podporuje vstup eh, této země do VTO a Laos taky zase má určité problémy e, s dokončením bilaterální dohody s Ukrajinou, ale to by se snad mělo podařit vyřešit. Toto ještě co se týče Jemenu. Jemen byl ekonomicky připravený vstoupit do VTO již před několika lety, ale z politických důvodů e, že žádný další pokrok nemohl být dosažen. Teď se politická situace stabilizovala Zahájili jsme mm, proces pro přistoupení. Tady taky zase s Ukrajinou jsou nějaké problémy, třeba kde je požadavek na nulovou sazbu na ocel, e, ale my doufáme, že bude dosaženo dohody. Ehm, pozorovali jsme dobrou eh, flexibilitu Jemenu, který je ochoten jaksi, aby je možné poskytnout určitá přechodná období, o kterých by se v případě jiných států třeba neuvažovalo. Co se týče těch nejméně rozvinutých zemích, já bych řekl, eh, ministerská konference hm, eh, v prosinci loňského roku chce, chtěla přijmout vodítka pro nejméně eh, rozvinuté eh, státy. Evropská unie je plně zapojená do těchto jednání. Na jedné straně eh, tady je nesouhlas tím, aby tyto státy Ehm, dostávali technickou podporu, která jim usnadní implementovat legislativu, kterou přijmou a eh, jak si je tlak na přístup na trh, čili dohodli jsme se na eh, určitých ehm, ehm, jaksi hodnotách, které... Ale je potřeba dávat pozor na to, aby tyto eh, eh, ta pravidla pro nejméně rozvinuté státy se nestala jakýmsi způsobem automatického vstupování do VTO, protože eh, ten mm, reformní proces v těchto zemích je nezbytný a, a prospěšný, takže je potřeba, aby to tím nebylo podkopáváno. Další důležitý rozvinutý vstup, já bych tak řekl, kromě Balkánu a nejméně rozvinutých zemích je Kazachstán. Kazachstán je důležitý, proto že to je významná součást celní unie s Ruskem. Tam jsme dokončili jednání ohledně dovozu nebo dovozních tarifů do Kazachstánu. Teď je problém s tím, že dohoda všech států a, a, a plán, který schválil eh, Kazachstán, musí být znovu projednány v důsledku celní unie. Po dokončení bilaterálních jednání s většinou členských států VTO vstoupili do, vstoupil Kazachstán do celní unie s Ruskem a Běloruskem, takže to bude potřeba znovu projednat na úrovni té unie. To zabere určitý čas, je to složitá technická operace, budeme muset eh, žádat o kompenzace pro položky třeba, já nevím, letadla, kde se zvýšily celní sazby eh, o několik bodů procentních a to by později v roce 2012 mohlo vést eh, zdržit, zdržet nebo spozdit ten eh, proces přistoupení Kazachstánu na konci roku nebo později. Co se týče vývozních sazeb, máme silné zájmy, tak jak tomu bylo třeba v případě Ruska, eh, co se týče strategických surovin a jednáme o eh, závazcích ohledně dovozu surovin do Kazachstánu. Co se týče interních investic a legislativního prostředí, bude potřeba se podrobněji podívat na investiční opatření na té místní úrovni. Eh, oni se učí trochu eh, špatné zvyky ze sousedních zemí, jsou to eh, jaksi věci, které tam v minulosti nebyly. Zaznamenali jsme také pokrok, nebo jeví se, že dochází k pokroku, eh, co se týče vstupu Alžírska. Alžírsko, bohužel z toho, co pozorujeme, eh, tam ten politický neklid v Alžírsku zatím ještě vede k určité nejistotě ohledně toho, co eh, Alžírsko položí na stůl stůl eh, například eh, je, to týká investic eh, a které, což je, určitě, je určitá překážka pro vstup do VTO. Další Sišely a Bahamy mají zájem o vstup a z ekonomického hlediska to pro nás zase tak důležité není, ovšem vzhledem k našim zvláštním vztahům, které s nimi máme, eh, s dohodou o ekonomickém partnerství, tak eh, je to, samozřejmě třeba také se tomu věnovat. Já bych toho mohl říct si víc, ale Eh, asi tím bych skončil a pokud bude mít někdo nějakou otázku, tak rád odpovím. Děkuji. Hovořili jsme o obchodu a ne o turistice, ale proč ne? Tak se pustíme do diskuse a prosím Petr Šťastný jako první. Děkuji, pane předsedo. Chci vyjasnit, chci se dozvědět, o čem hovořil, o jaké zemi hovořil eh, pan zástupce komise, zdali hovořil o Alžírsku a nebo o Nigérii. A mě by zajímalo, kolik členů je nyní členy, kolik zemí je tedy členy VTO. A pan Langen za SD. Děkuji vám. Proces že stále více zemí se stává členy VTO, tento proces je dobrý, protože mezinárodní úpravy obchodu jsou tím základním a nosním modelem. Proto je dobré, že členy VLTO je Rusko, Čína a také další země, i když tady existují ještě některé další problémy, jak o tom komise hovořila. Ptám se komise, jak hodnotíte potenciál přístupu Ruska, Číny a dalších menších zemí? Vy jste také nastínil, že některé menší země mají zase zvláštní specifické vztahy s velkými zeměmi. Mě by zajímalo, zdali se tím posílí dynamika v rámci VTO, anebo zdali větší počet členů spíše bude překážkou v reformním procesu a také v pokračování o kole Doha. Bohužel bez mikrofonu. Mám také dvě otázky. A sice se chci zeptat na Ukrajinu. Vy jste řekl, že Ukrajina měla námitky proti přístupu Laosu a Jemenu a v minulém roce se jejich námitky týkaly Černé hory a proto se ptám, bude to nyní na pořád? A za druhé se chci zeptat, že VTO se stává stále více globální univerzální organizací. A pokud tomu tak je, když to takto formujeme, tak to znamená, že také obchodní pravidla se stávají univerzálními. Uh, Mě by zajímalo, co si myslí z komise o tom, do jaké míry zvyšující počet členů bude ovlivňovat schopnost eh, VTO fungovat, nejenom z hlediska vytváření nových pravidel, ale také z hlediska dohledu a například řešení sporů. Co si co mi na to komise může říci? Jak nahlíží na tento rozvoj? Jaký tento rozvoj a vývoj počtu členů může mít dopad na fungování VTO. Prosím, komise, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, vážení poslanci, za zajímavé otázky. Budu postupovat chronologicky tak, jak byly otázky položeny. Bylo to Alžírsko, takže Nigérie je již současně členem VTO. Bylo to Alžírsko, které sehrává specifickou roli v rámci VTO, byli členem GATT, byli také členem vyjednávací delegace k VTO, ale posléze nechtěli vstoupit do VTO a tento přístupový proces probíhá již velice dlouho, ale bohužel jejich ekonomická situace zatím neumožnila této zemi vstoupit do VTO. Ale také musí vláda ukázat, že má zájem, skutečný zájem o vstup do VTO. Z VTO má včetně nových členů 150 členů a zvyšující počet členů na to se dotazovali dva poslanci, pan předseda A a další pan poslanec, zdali se jedná o problém či o příležitost. Já se domnívám, že se jedná o další příležitost a to větší počet členů zvyšuje legitimitu této organizace, protože každá země zde má jeden hlas a tím pádem může vlastně uplatnit jakoby právo veta. A právě proto je důležité členství dále rozšiřovat. Jaké problémy však toto může způsobit? Pokud se týče dalšího rozvoje programu z Doha, zde není počet členů žádným problémem. Proč eh, program z, Koha, z Doha nebyl ukončen. Toto nesouvisí s novými členy, ale souvisí to s novými ekonomickými mocnostmi na světě s Čínou a s USA. A já také však nechci podcenit vliv Ruska, protože Rusko je stále silnějším členem v rámci BRICS a také se účastní například jednání v rámci G20 a tam na eh, eh, G20 právě země BRICS se jasně definovaly, ale my nemůžeme přesně říci, kterým směrem se bude vývoj ubírat, protože Rusko se stalo členem VTO jako již rozvinutá země, což je rozdíl například od Číny, která je stále se rozvíjejícím členem. Ale abych tady vám dal příklad oblast, o které se vyjednává. My například také jednáme o zjednodušení obchodu, ale Rusko tady spíše eh, je proti eh, tranzitu, především silničnímu tranzitu a také eh, je proti tranzitu týkající se ropovodu a plynovodu. Takže Rusko především má zájem o poplatky, ale ne tolik o cla a tím pádem musíme situaci a stanovisko Ruska brát v potaz, ale když je Rusko členem VTO, tak je také navázáno na příslušná pravidla a musí dodržovat pravidla VTO, což je pozitivní věc. Toto také souvisí s řešením sporu, protože Rusko je velký člen a bude také aktivně využívat mechanismus řešení sporu, eh, jak defenzivní, tak i ofenzivní aktér. Eh, rovnováha nákladů a přínosů je na straně přínosů. Ale my si plně uvědomujeme, že systém bude čelit dodatečným a novým výzvám. což se například týká globálního řízení a globální zprávy a my o těchto aspektech můžeme kdykoliv ještě později diskutovat. Ukrajina již dělala problémy vlastně okamžitě po svém vstupu měla problémy s Černou horou a také se samou. Po, Ukrajina říká, my jsme si zaplatili hodně za členství ve VTO a nyní také chceme od dalších hodně. My jsme někdy velice překvapeni tím, co žádají od nejméně rozvinutých zemí. A právě proto se snažíme v Ženevě bilaterálně a také jako VTO vynakládat nátlak eh, na Ukrajinu právě ve vztahu s nejméně rozvinutými zeměmi protože tam se to týká například Jemenu a Laosu a předsedové těchto pracovních skupin se snaží společně s Ukrajinou tuto situaci vyřešit. Ale e, nyní e, vidíme, že tento nátlak přece jenom vedl k jistým výsledkům. Tam se nyní jedná o tom, že by byly schváleny pravidla pro přístup nejméně rozvinutých zemích na trh. Možná, že to skončí poté, co také e, bude ukončen první rok členství Ukrajiny ve VTO. Máme ještě deset minut času. Chce někdo položit nějakou otázku a využít přítomnosti komise? Ne, není tomu tak. Tak vám velice děkuji za velice zajímavý eh, seznámení situací, za zajímavý briefing. Uděláme si krátkou přestávku, do, protože od deseti hodin budeme hlasovat. Takže prosím, máme desetiminutovou přestávku.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 tak to je v space.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 Vážení kolegové, začneme eh, hlasovat. Nejprve bych řekl, že na základě toho, co se včera rozhodlo na jednání koordinátorů, jedná se o nařízení o výjimečných preferencích pro Pakistán. Měli jsme loni eh, k tomu hlasování na plenárce, ale potom byl celý postup pozastaven kvůli situaci na VTO. Mezitím na VTO se udělala výjimka a komise požádala parlament, aby obnovil ten eh, postup v té fázi, kde byl loni přerušen. Včera koordinátoři tedy rozhodli o tom, že naváží na postup a zruší své předchozí rozhodnutí a proto žádáme plenární zasedání pro mandát o zahájení jednání s radou a komisí ohledně eh, dohody v prvním čtení k tomuto tématu. Za druhé, eh, chceme ještě tedy zahájit informální jednání s radou, ještě než dojde k oficiálnímu schválení na plenárce. Takže teď žádáme tedy výbor, aby podpořil toto rozhodnutí eh, koordinátoru. Takže hlasujeme o dvou věcech, které spolu souvisejí. Za prvé, požádat plenární zasedání o obnovení postupu v této věci ve fázi, kde byl přerušen loni a udělit mandát INTA, aby zahájil trialog s radou ve snaze dosáhnout do dohody v prvním čtení. A za druhé o zahájení informálního trialogu s radou ještě předtím, než dojde k oficiálnímu schválení plenárním zasedání. Zahajuji hlasování, je to elektronické hlasování. Končím hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Schváleno 19 hlasy ku dvěma. Ano, já jsem neměl kartu, ale hlasovala jsem pro. Samozřejmě. Proto bych eh, tedy požádal a, a předsed, no, požádám konferenci předsedů, aby tento bod byl zařazen na plenární zasedání co nejdříve. A jakožto zpravodaj k této věci. Tímto mám mandát, abych spolu se stínovými zpravodaji začal jednat s radou. Možná víte, že rada také dospěla ke kompromisu mezi členskými státy. A myslím tedy, že tady můžeme doufat ve společný kompromis parlamentu a rady. Question to the commission. Nyní ústní otázka pro komisi. Je to společný text, který navrhuje Bernd Lange za SAD a Mario David za EPP. Text máte ve svých složkách. Hlasujeme o této otázce k ústnímu zodpovězení. Zahajuji hlasování. And the vote is... Končím hlasování. Schváleno 20 hlasy ku jednomu. Děkuji a blahopřeji autorům této otázky. Nyní budeme hlasovat o návrhu zprávy nařízení, které se týká obecných ustanovení pro makrofinanční pomoc třetím zemím. Je to legislativní dokument, kde jsme příslušným výborem. Naším zpravodajem je Metin Kazak a hlasujeme tedy o zprávě pana Kazaka. Nejprve eh, pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh 1, který se týká názvu. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 67. 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 21. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 22. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 24 a 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 73. Pro? 73. Pozměňovací návrh 73. Paula Murphyho. SAD to nemá na svém seznamu ale máme to na hlasovacím seznamu výboru. Já mám obojí. Ano, mohu říci, že to je na hlasovacím seznamu výboru a není to na hlasovacím seznamu SD, takže to není problém výboru. Tak pokračujeme dál. Takže pane předsedo, hlasujeme nebo nehlasujeme? Tak, pokračujeme. Pozměňovací návrh 73 Paula Murphyho. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 74 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 25 zpravodaje pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 26. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 27. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 75. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 28. Pro? proti, zdrželi se, schváleno. AFET 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 pro, 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. AFET 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále 78 pro, proti, zdrželi se. 78 Paula Murphyho. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. AFET 10 pro, pro AFET 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, ověříme hlasování o AFET 10, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Omlouvám se. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. AFET 11, ne, ten padá. 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třicet osm pro, proti, zdrželi se, schváleno. AFET 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86 pro, 86 pro, proti, zdrželi se, schváleno, že? Tak to ověříme. Zahajuji hlasování. 86. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, bylo to schváleno. Afet 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Afet 15 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. 88. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. AFE 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. AFET 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. AFET 18 pro, proti, zdrželi se. AFED 18 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 90 pro, proti, zdrželi se. De... Deva... AVET 19 padá, takže pozměňovací návrh 90. Ještě jednou. 90. Paul Murphy. Jedná se o zrušení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. AFET 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme hlasování o AFET 20. Končím hlasování. Zamítnuto, i když já hlasuji pro, ale stejně je to zamítnuto. AFET 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. AFET 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. AFET 23 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. A FET 23 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. AFE 24. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Oddělené hlasování o článku 14 odstavec 3. Zpravodaje samozřejmě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. AFET, tak ne, A 49, eh, ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Žádné námitky vůči ústnímu pozměňovacímu návrhu. Ten text máte ve svých složkách. Takže 49 té verzi ústního návrhu pro, proti, zdrželi se, schváleno. Padesát a dvacet šest pro, proti, zdrželi se, schváleno. Přílohy 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53, 53 pro, proti, zdrželi se schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se schváleno. Eh, Bude odůvodnění. 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. AFET 1 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověříme hlasování o e, návrhu 7 zpravodaje. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto.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 AFET 3. Ten nepadá. AFET 3. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. AFET 4. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. AFET 4 ověříme, za vyhlasování. Končím hlasování. Schváleno. 11 ústní pozměňovací návrh. Jsou nějaké námitky, vůči tomu nehlasujeme. 11 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se. Zam, zamítnuto. Šedesát jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. šedesát dva. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 12. Nepadá? Ne. 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. AFET ten padá. 64 pro, taky padá. A 15. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 a 65. 16 a 65 pro, proti, zdrželi se schváleno. 66 pro, proti, 66 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A závěrečné hlasování o návrhu komise v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 19 hlasy ku jednomu. Teď eh, hlasování o návrhu legislativního usnesení, elektronické hlasování, zahajuje hlasování. Končím hlasování. 19 pro 1 proti, 2 se zdrželi. A co teď? Buď budeme hlasovat na plenárce. A nebo zahájíme rovnou neformální třístraná jednání. Co navrhuje zpravodaj? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům ze všech politických frakcí za podporu té obecné myšlenky této zprávy a chtěl bych vás požádat o svolení, abychom zahájili neformální třístraná jednání, tak abychom dospěli k přijatelnému kompromisu ještě před hlasováním na plenárce. Pan předseda mimo mikrofon. Tak, Já jsem stále více proti jednáním s radou, dokud nemáme formální hlasování na plenárce a dokud neproběhla politická diskuse o stanovisku výboru na plenárním zasedání. Mám pocit, že bychom tady přeskočili významnou část legislativního postupu. Já tedy budu hlasovat proti vašemu návrhu ale myslím, že bychom opravdu měli změnit způsob, jakým přistupujeme k legislativním postupům. Měli bychom požádat plenární zasedání, aby to zařadilo na pořad jednání co nejdříve, což znamená asi lhutu tří měsíců před hlasováním na plenárce. Mohlo by za předpokladu, že by tedy došlo k tomu, že to eh, hlasování na plenárce proběhne, tak já bych hlasoval proti tomu, aby se nezahajovala ta jednání předtím, než budeme mít mandát z plenárního zasedání a předtím, než tedy politické frakce předloží pozměňovací návrhy na plenárce. Politické frakce mají právo a pravomoc předkládat další pozměňovací návrhy na plenárce. Pokud tedy zahájíme trialog na základě toho, co jsme tady odhlasovali, tak ehm, možná pak na plenárním zasedání budou schváleny nějaké nové pozměňovací návrhy a tím se náš mandát změní ale nechám vám to k uvážení. Budeme hlasovat o vašem návrhu, já budu hlasovat proti a od nynějška opravdu bych chtěl zdůraznit, že bychom měli to nejprve projednávat na plenárce, tam získat mandát, umožnit politickým frakcím překládat pozměňovací návrhy a vést politickou diskusi. A teprve potom bychom tedy nehlasovali ještě na plenárce o legislativním usnesení, ale snažili jsme se dohodu s prvním čtení. Ale tahle myšlenka, že hned po hlasování na výboru se začne jednat s radou, to, myslím, není správné rozhodnutí. Takže s tím vším, co jsem řekl, teď nechávám hlasovat o návrhu zpravodaje o zahájení, okamžitém zahájení neformálních třístranných jednání s radou. Je to elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Já hlasuji proti, takže to k tomu připočteme. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Janik Žado. Děkuji, pane předsedo. Vy jste nás seznámil se svým názorem na tento postup. Myslím, že si to ale zaslouží opravdovou diskusi, protože u některých témat může být velice zajímavé rychle zahájit jednání s radou. Vy jste tedy vyjádřil svůj názor, který je samozřejmě legitimní, ale myslím, že si to zasluhuje opravdovou diskusi, kde by každý mohl vyjádřit svůj názor na této téma. Myslím, že bychom k tomu neměli přistupovat nějak dogmaticky. Na mnoha výborech jsou různá stanoviska a někdy eh, u velice důležitých témat se rozhodne rychle se pustit do prvního č- dojednání pro dosažení dohody v prvním čtení a myslím, že bychom měli tuto diskusi tedy vést nějak strukturovaně. Děkuji. Souhlasím s vámi. To by bylo dobré o tom vést důkladnou rozpravu. O tom se už tedy trochu mluvilo a já bych samozřejmě každému dal slovo, pokud by o to požádal Petr Zalevský. Děkuji, pane předsedo. Já jsem přesvědčen, že mohou existovat otázky, kde by mělo smysl rovnou přejít k jednání s komisí, ale měli bychom to považovat za výjimky. Já jsem totiž přesvědčený, že bychom obecně měli mít silnější mandát od plenárky. A pak i naše pozice v jednání s komisí bude obecně silnější. Nicméně souhlasím s tím, že v některých případech můžeme učinit výjimku. Ale mělo by to fungovat tímto způsobem a ne opačně. Děkuji. Um, ano, jenom stručně bych chtěla říct si stínovým zpravodajům, že samozřejmě každý se může vyjádřit tím, že hlasuje pro nebo proti. A a nemá smysl nad tím eh, dlouze diskutovat a ztrácet čas. Jestliže, jak si někdo řekl ano, tak si hlasoval pro. My jsme byli proti návrhu kolegy Kazaka. V dalších případů uděláme stejně. Zase budeme hlasovat eh, proti ve výboru a je to dobrá. Takže na eh, příští schůzi výboru můžeme to dát na program, tedy jako toto pravidlo a s tím, že v, v zvláštních případech to může být jinak. Podle mé zkušenosti, když jsem předsedal všem trialogům, mám pocit, že naše pozice je silnější, jestliže je to po hlasování na plenárce a když získáme mandát od plenárky. To jsou závěry, které já dokážu vyvodit jaksi ze své zkušenosti, ale jak víte, já rád budu ehm, jak se se účastnit a předsedat všem eh, jednáním, ale jako pozorovatel i jako zpravodaj u celé řady témat, Eh, musím říci, že jak si ta naše pozice je silnější s mandátem z plenárky. My bychom neměli dovolit, aby po našem hlasování ve výboru eh, uplynuly dva měsíce, než se to dostane na pořad jednání plenárky. Čili po hlasování ve výboru bychom měli jaksi mít eh, nárok na to, aby to plenárka odhlasovala co nejrychleji. Takže já se pokusím přemlu- přesvědčit předsedu a konferenci předsedů a hlavně generálního sekretáře a sekret- generální sekretariát tohoto parlamentu, aby se změnily procedury a postupy tak, aby tam nedošlo k takové dlouhé prodlevě mezi hlasováním ve výboru a na plenárce. Takže aby to šlo tedy na plenárku co nejrychleji. Uh, Další hlasování je o zprávě pana Josefa Andrese. Je to vnější dimenze společné rybářské politiky. Je to stanovisko pro výbor, je příslušný výbor pro rybolov. Takže přistoupíme k pozměňovacím návrhům. Návrh 1, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 2, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. E, Ozměňovací návrh 3, oddělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 4? Ne, takže budeme kontrolovat návrh 3, druhá část eh, elektronicky. Druhá část pozměňovacího návrhu 3. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto, protože já jsem hlásil, že budu hlasovat proti. Čili nebyla, nebylo to přijato. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 7, kde pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Eh, návrh 7 zkontrolujeme, pardon, omlouvám se, návrh 8 kontrolujeme elektronicky, hlasujeme prosím. Kon, já budu hlasovat proti. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Návrh 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se schváleno a závěrečné hlasování k celému eh, návrhu stanoviska hlasujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování, sám hlasuji pro. A návrh byl přijat 17 hlasy pro a 3 se zdrželi. Gratuluji Josefu Andresovi. Takže tím skončilo hlasování dnes. A nyní přistoupíme k bodu 30. Uh, Dobrá. Tak se utišíme. Můžete mi prosím věnovat pozornost? Could you stop your conversation? Můžete si prosím přestat povídat a sednout si? Mně se nelíbí, když tady lidé postávají. Bude výměna názorů s japonským velvyslancem při Evropské unii, panem Kožiro Shajiri, kterého tady vítám velice srdečně vás i vaše lidi, váš tým. rok po velké katastrofě v Japonsku bych eh, si dovolil um, vyjádřit eh, obdiv k způsobu, jakým vaše země se vypořádala eh, s touto živelnou pohromou. Rekonstrukce Japonska pro ty, kteří Japonsko znají. Já jsem tam byl po tsunami a zemětřesení tak eh, ti vědí, že to znamenalo veliké úsilí celého národa a vlády. A eh, lidé opravdu velice utrpěli tímto eh, touto pohromou. Já jsem to viděl na vlastní oči a tam bylo veliké nasazení všech Japonců. Japonci vědí, jak Evropská unie jak si byla angažovaná v pomoci a projevila solidaritu japonské vládě. A takže ještě jednou moc vítejte. Je, tato návštěva přichází ve vhodný čas, protože eh, probíhá právě hodnocení, naplnění podmínek pro eh, zahájení Eh, jednání o dohodě mezi EU a Japonskem. V květnu by měla být tato dohoda uzavřená nebo v blízké budoucnosti, takže bychom rádi znali vaše názory a stanoviska v této souvislosti a také v souvislosti s celou škálou obchodních a ekonomických relací mezi EU a Japonskem, takže s potěšením vám dávám slovo, pane velvyslanče, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za srdečná slova. Pane předsedo, vážení poslanci, Především bych vám chtěl poděkovat za to, že jsem dostal tuto příležitost vyměnit si s vámi stanovisky, stanoviska o e, otázce obchodních vztahů mezi Japonskem a Evropskou unii. A jste si jistě vědomi toho, že v současné době tady v tomto, této budově probíhá e, výstava o solidaritě v rámci rekonstrukce po velkém zemětřesení v Japonsku a my nikdy nezapomeneme na solidaritu eh, evropského lidu, mm, který, eh, která se projevila po tomto zemětřesení a já bych ještě jednou chtěl eh, vyjádřit naši velkou vděčnost vám všem. Evropa bojuje se se státními dluhy a krizí, která z toho vznikla, Japonsko Eh, také eh, minulý týden spolu s dalšími státy Japonsko vyhlásilo své přispění eh, k Mezinárodnímu měnovému fondu ve výši 60 milionů dolarů a podporuje i další v přispění do Mezinárodního měnového fondu, protože Japonsko samo také bojuje se svými významy, výzvami a Mm, jsme eh, všem přesvědčeni o tom, že je naším povinností stát při Evropě tak, jako Evropa stála při našich lidech. Eh, je důležité, aby eh, se situace vyvíjela kupředu, jakkoliv je situace obtížná. My jsme zvolili cestu otevření Japonska rekonstrukci a udržitelnému eh, rozvoji a růstu posílením eh, a my v současné době absolvujeme konzultace týkající se dohody eh, s Evropou a, a mm, spolupráci mezi Japonskem a Koreou a jsou to Eh, iniciativy, které eh, se vyskytují právě ve zprávě Evropského parlamentu z června 2011 v rámci nové eh, obchodní politiky v Evropu 2020. Otevření obchodu zvyšuje konkurenceschopnost a přináší eh, velký přínos pro spotřebitele. A my bychom chtěli eh, v rámci eh, dohody o ekonomickém partnerství k tomu přispět. Já bych chtěl znovu potvrdit, že naše cíle a odhodlání je uzavřít právě tuto dohodu o partnerství s Unii. Cíle Eh, eh, vyplývající z EPA eh, představují především posílení pro naše ekonomiky a rozhodnutí naší vlády týkající se základní politiky o obchodní jako ekonomickém partnerství Eh, dokazuje, že naše vláda je eh, odhodlána eh, otevřít naši ekonomiku všem ekonomickým partnerstvím. Jak Japonsko, tak Evropská unie čelí podobné výzvě fiskální konsolidaci a ekonomickému růstu. Chceme růst zajistit dalším rozvojem obchodu a investic. Za druhé je třeba reagovat na novou ekonomickou dynamiku ve světě a musí musíme společně stát v čele eh, světové ekonomiky, spolu s, Japonsko spolu s, se státy jeho východní Asie a e, dohody o spolupráci s Čínou a Koreou činí eh, Japonsko z Japonska tedy významného strategického partnera pro Evropu v daném regionu. My musíme dosáhnout rekonstrukce našich ekonomik cestou větší dalších inovací a trvale udržitelného rozvoje. Musíme také se e, vždy e, mít na paměti, že jak Japonsko, tak Evropská unie jsou a musí zůstat e, v, jaksi v čele v procesu z Doha a Japonsko povede i další státy, nebo bude příkladem pro další státy e, stanovováním vysokých standardů mezinárodních dohod. Proto, abychom dosáhli těchto cílů, Japonsko je a bude i nadále významně angažované v institucionálních reformách, které považujeme jako naši vlastní růstovou agendu. A náš premiér eh, toto opakovaně eh, prohlásil Eh, vytvořili jsme revitalizační jednotku při japonské vládě a tato jednotka má za úkol především reformu eh, regulace a eh, pan premiér ji sám osobně předsedá. Významní podnikatelé z obou stran se setkají v Japonsku na kulatém podnikatelském kulatém stole EU Japonsko, aby došlo k urychlení spolupráce a vyjednání o dohodě o spolupráci eh, a eh, za, při stávajících aktivitách je třeba brát v úvahu všechna doporučení, která se týkají rozsahu a ambicí eh, jednání, která vedeme. A blížíme se pomalu k dokončení této práce a jsme přesvědčeni o tom, že tato jednání budou plodná. Eh, my jsme prokázali připravenost a schopnost řešit regulační otázky, na něž má Evropská unie zájem a tato eh, eh, revitalizační vládní jednotka podniká Eh, kroky na základě specifických požadavků Evropské unie, které by měly vést k revitalizaci Japonska. Prostřednictvím jednání v této jednotce v loňském roce eh, japonské orgány již přijaly konkrétní kroky v celé řadě oblastí, jako třeba v oblasti automobilového mm, průmyslu, eh, přidatných látek do, v potravinách a dalších oblastech a eh, na další návrhy eh, reform, například v oblasti eh, automobilového průmyslu, potravinového průmyslu, radiového vysílání, biopotravin, pojištění, a co se týče eh, veřejných zakázek, eh, vytvořili jsme anglické eh, internetové stránky centrální, které jdou nad rámec povinností vyplývajících z VTO. Kromě toho implementujeme již dnes své jaksi povinnosti a beztarifní opatření chceme aplikovat tak, aby se mm, usnadnila jednání jednání. Od loňského roku probíhá eh, řada jednání mezi podnikateli z Japonska a Evropské unie, tak eh, aby jednání mezi as, centrálními asociacemi eh, automobilového průmyslu, informačních technologií, eh, textilního průmyslu, eh, chemického průmyslu, zdravotnických zařízení a farmaceutického průmyslu, které vedou dialog mm, tedy se svými partnerskými organizacemi v Japonsku, taktéž v oblasti železnice, a tyto e, odvětvové dialogy nejenom přispějí k posílení ekonomických vztahů, ale také přispějí k identifikaci problémů, se kterými se podnikatelé setkávají. A některé výsledky tohoto dialogu se eh, objevily také eh, v rámci eh, projednávaných dohod a bereme je tedy v úvahu. Nejdůležitějším úkolem vlády je vytvořit vhodné podnikatelské prostředí jak pro Japonce, tak pro evropské podnikatele a japonsko-evropská dohoda rozšíří další příležitosti pro evropské podniky investovat a vyvážet do Japonska služby a zboží. Před 30 lety jako mladý diplomat jsem pracoval na japonské misi při evropských společenstvích té doby. A tehdy došlo k prvním obchodním třenicím, třeba v oblasti automobilového průmyslu, elektroniky. A často bylo zdůrazňováno, že by bylo potřeba posílit vztahy mezi Japonskem a Evropou. Po 30 letech jsem se vrátil do Bruselu jako eh, japonský velvyslanec při Evropské unii a mým posláním tady je rozvíjet naše vztahy a posunout je na úroveň, kterou si jaksi zaslouží jako globální hráči a jsem přesvědčen, že uzavření dohody o spolupráci je nejlepší způsob, jak dosáhnout tohoto cíle. Měli bychom využít této příležitosti a nepromeškat ji. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji vám, pane velvyslanče. Well, let's open the... A nyní zahajuji diskusy. Před několika měsíci jsme rozhodli, že vytvoříme stále monitorovací skupiny v rámci našeho výboru pro důležité ekonomické partnery. A jedním z těchto obchodních partnerů je například Japonsko. Pan Kazak je jedním ze zpravodajů a on nás nyní seznámí se svým stanoviskem. Děkuji, děkuji pane předsedo, kolegyně, kolegové. Vážený pane velvyslanče, děkuji vám za to, že jste mezi nás přišel a také děkuji vám za vaše prohlášení. Rád jsem si vyslechl, že hodláte nyní dosáhnout vzájemně chtěných výsledků a to že se také zahájí jednání o e, zóně volného obchodu mezi EU a Japonskem. Evropský parlament schválil usnesení o obchodních stazích mezi EU a Japonskem v květnu minulého roku. Rád se po schválení tohoto usnesení e, summit EU-Japonsko Bonsko rozhodl, že budou zahájena jednání a takzvaný scoping exercise také byl zahájen. Usnesení parlamentu je, se vyjádřilo proto, že by měla být zahájena jednání o zóně volného obchodu a já osobně takovou tu iniciativu podporuji. Od počátku však parlament také zdůrazňoval, že Japonsko také na sebe musí vzít závazky v oblasti odstranění necelních, tedy celních a necelních tarifů a také musí změnit svou politiku v oblasti veřejných zakázek. podle akademických studií, jako například kodaňské studii, souvisí náš obchod eh, s tím, že také Japonsko uvaluje na obchod netarifní překážky. A právě proto mě zklamalo, že tento scoping exercise nemohl být dokončen, protože nadále tady jsou nevyřešené otázky, například v oblasti veřejných zakázek a také zeměpisného označení označování. Evropský parlament se k této otázce pravděpodobně vyjádří v červnu a doufám, že v květnu bude scoping exercise úspěšně dokončen. My budeme schopni podpořit volnou zónu mezi EU a Japonskem jedině tehdy, jestliže za prvé uvidíme konkrétní pro pokrok v oblasti veřejných zakázek a NTVs. Také musíme získat přínosy a tak, abychom vyrovnali snížení tarifů v oblasti automobilového průmyslu. Potřebujeme za druhé závazný závazný slib v oblasti NTBs a také za třetí musí Japonsko chránit zeměpisné označení. Já jsem přesvědčen o tom, že máme potenciál eh, dospět k úspěšnému konci pro obě dvě strany a já se domnívám, že tato zóna volného obchodu bude dobrá pro ekonomiky obou dvou naší zemí. Já chci však zopakovat, že přesvědčivé výsledky musí být dosaženy, musí být odstraněny překážky eh, v oblasti obchodu, než začnou jednání. Takže já také doufám, hledím s nadějí směrem květnu a doufám, že budou schváleny uspokojivé výsledky v květnu, tak abychom mohli pokročit. Děkuji a další členové monitorovací skupiny, stíňoví zpravodajové z ostatních politických frakcí a nyní Jaroslav Valenca za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu hovořit dlouho, ale opravdu zklamání je klíčovým slovem. Uběhl další rok a nemáme čím se chlubit. Doufáme, že ke konci května Scoping Exercise nám dá jistou cestovní mapu k tomu, kterým směrem se dále ubírat. Protože to souvisí s tím, že my musíme nadále překonat netarifní překážky a také to, o čem hovoříme již od března minulého roku. Jestliže člověk a jestliže nebudeme mít jasný cíl výsledků, tak uplyne další rok bez výsledků. A já však doufám, že ke konci května budeme mít na stole více odpovědí než otázek. Děkuji. I já jsem členem této monitorovací skupiny jako stínový zpravodaj za SD Já musím říct, že já zklamán nejsem. Eh, scoping exercise se protáhl, ale my jsme věděli od počátku, že to nebude snadná věc. My také víme, jak se velice komise a EU snaží o záruky v, v tom, že japonská strana se skutečně zaváže k tomu, že bude řešit netarifní překážky. Já jsem dvakrát navštívil Japonsko a studoval jsem situaci na místě a já tedy vím, kolik odporu musí být překonáno přímo v Japonsku, tak aby tyto věci byly řešeny. To jsou velice složité záležitosti, které potřebují časy politickou vůli. Politické a vůle zajisté v Japonsku existuje, ale výzvy jsou vysoké, to znamená, že vyžadují velké úsilí a hodně času. Já také doufám, že nakonec dospějeme k uspokojivému výsledku v takzvaném scoping exercise, ale já také chápu, proč to nešlo tak rychle, tak jak někteří z nás očekávali. Proto bychom měli nechat oběma stranám prostor na to, aby dále studovali a prověřovali situaci a zjistili, zdali máme dostatečný prostor na zahájení neformálních jednání. Já jsem vždy říkal, že nejsnadnější cesta, jak eh, dospět k ke špatným výsledkům eh, je to zahájit jednání bez jasného a pozitivního cíle. A já si přeji úspěšné jednání a právě proto bychom měli nechat čas na to, aby byly vytvořeny dobré a správné podmínky. Když zahájíme jednání, pak si musíme být jisti tím, že podmínky pro úspěšné dokončení jednání také existují. Na Japonsko je ochotno jednat o prohloubeném FTA s Evropskou unii, ale také oni jednají e, o trans-tichomořském partnerství a to je velká výzva pro Japonsko. Je to v podstatě takový šok z hlediska otevření obchodu pro Japonsko. To znamená, že oni musí vyčkat, jak obě dvě věci dopadnou, tak aby mohly obě dvě dohody správně naplňovat. Obchodní, bilaterální obchodní dohody také musí být dosažen, dotaženy do konce. Já se však domnívám, že se dobře pokračuje, nedošlo do, k žádné slepé uličce, situace se vyvíjí a my si také vyslechneme dnes ještě komisi a ta nám řekne, sdělí nám své stanovisko. Také Evropská komise potřebuje podporu parlamentu. u obchodních jednání musíme našim partnerům ukázat, že naše pozice je jednotná. Zatím tomu tak bylo, usnesení parlamentu je jasné a komise myslím, z tohoto vychází a vede si dobře. A nyní si vyslechneme stanovisko ECR pana Zahradila. Vážený pane předsedo, vážený pane velvyslanče, není pochyb o tom, že tato dohoda je ve vzájemném e, zájmu obou dvou stran. Já tady sdílím jak starosti, tak i naděje, které vyjádřili naši kolegové o stavu jednání. Já bych se chtěl vyjádřit k jednomu konkrétnímu citlivému bodu a to je část, součást programu. To je oblast veřejných zakázek. A především v oblasti železnice a leteckého provozu. My všichni víme, že evropské podniky mají zájem o vstup také do této oblasti a o soutěž v této oblasti, takže kdybychom mohli získat informace o japonské situaci, v současné době, jaký vývoj můžeme v budoucnu očekávat, tak bychom si také mohli udělat lepší obrázek o tom, jak rychle a jak, jak rychle a jak otevřeně můžeme v této oblasti postupovat. Já však eh, jsem pln naděje, že situace bude se vyvíjet v budoucnosti k dobrému. Děkuji. A nyní Bernd Lange za SD. Děkuji, pane předsedo. Pane velvyslanče, děkuji vám za vaši návštěvu a za to, že jste se jasně, bohužel pan předseda také hovoří do mikrofonu, také, že nyní budeme uzavírat dohodu na posílení našich obchodních vztahů. To velice podporuji, ale vy jste také se zmínil o kritické oblasti, které na kterou se musíme zaměřit a to je automobilový průmysl. Pane velvyslanče, vy dobře víte, že automobilový průmysl je stěžení průmysl v EU a v současné době má jisté potíže. A právě proto musíme u zvažování obchodní dohody dbá také na to, aby zájmy evropského automobilového průmyslu byly v, obchodě, v dohodě zohledněny. Podívám-li se na současnou situaci, pak tady máme tři oblasti, pane velvyslanče, kde se můžeme ptát, zdali je akceptovatelné, že zájmy evropského partnera nejsou zohledněny. Například pokud se týče ekologických eh, automobilů, tak tady Japonsko dává přednost pouze svým vlastním automobilům. Za druhé je to také zdaňování automobilů. I zde to vypadá tak, že zdaňování v Japonsku představuje netarifní obchodní překážku. A třetí věc, která mi nejvíce leží na srdci, je to, že dokonce když by se obchod otevřel, tak prodejem vozů se nevyřeší všechno. Týká se to také dealerů a servisů. A když potom zjistím, že v oblasti zákonodárství o budovách je vlastně téměř vyloučeno, aby se díleři a servisy nově etablovali, tak musíme ještě ledas co udělat, abychom mohli společně uzavřít obchodní dohodu. Možná, že byste se také mohl vyjádřit k tomu, jak hodláte tyto problémy řešit. Děkuji vám. A na závěr bych vám chtěl říci, že jsme rádi, že je mezi námi předseda delegace Evropského parlamentu s Japonskem. Je to kolega Jans van Balen. Vítám vás na této schůzi. Děkuji vám za to, že jste přišel na tuto výměnu názoru. A Prosím, sdělte nám svůj e, názor. Děkuji vám, pane předsedo. My jako delegace s Japonskem jsme se, se sejdeme také s našimi protějšky, s našimi partnery ke konci května a my doufáme, že dotáhneme proces co nejdříve do konce. A kdo zastupuje komisi, prosím? Dobré jitro. Já jsem Antonio Parenti z Digitrade. Děkuji vám za možnost reagovat. Vážený pane velvyslanče, vážení poslanci, děkuji vám za vaši prezentaci a také za vaše připomínky tato diskuse je velice aktuální, protože v současné době vstupujeme do finální fáze diskusí eh, o dokončení takzvaného scoping exercise. Uvidíme, jak dlouho bude tato konečná fáze dlouhat. My jsme nedávno udělali důležitou rozhodnutí, které se týká zřízení obchodního odboru v rámci japonské vlády. A my doufáme, že tímto způsobem budou také vyřešeny naše vzájemné obchodní problémy. My nepodceňujeme eh, objem eh, práce, které tento odbor, kterou tento odbor učinil, ale eh, zatím my jsme také analyzovali a analyzujeme nadále činnost této skupiny a také o tom se budeme bavit s našimi japonskými partnery příští týden. Jsou to technické uh, aspekty, které se zde řeší a proto nebudu o tom podrobně hovořit a také vám nemohu dát žádné hodnocení, protože hodnocení nadále probíhá. Stanovisko komise k budoucímu FTA s Japonskem je pozitivní a my také chceme říci, že komise má o FTA, o dohodu o volné v zóně volného obchodu velký zájem. A my máme také jasné cestovní plány, jak v budoucnosti pokračovat a jsou tady různé věci, které jsou pro nás velice důležité, jako jsou veřejné zakázky automobilový průmyslu. My doufáme v plodný pozitivní výsledek, ale my si dobře uvědomujeme, že obsah je daleko důležitější než načasování celý harmonogram. Děkuji. Vzhledem k tomu, že už je tady pan komisař de Gucht, který přišel na následující výměnu uh, názoru, tak je zcela přirozené, že se na něj obrátím a požádám ho, aby i on se zmínil o otázce našich obchodních eh, vztahů s Japonskem. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně. Samozřejmě plně souhlasím s tím, co eh, tady řekl pan Parenty. Pokud jde o ten politický aspekt, tak bych chtěl říct jasně, že na komisi a generálním ředitelství pro obchod chceme dohodu s Japonskem. Rozhodně nemáme nějakou zdržovací taktiku. To vůbec ne. Za druhé, jsme toho názoru, že než zahájíme opravdu jednání, s přesvědčením, že jednání dospějí k výsledku, je třeba, abychom se s japonskou vládou shodli na některých eh, neuzavřených otázkách týkajících se těch netarifních překážek. A bylo tady řečeno, že ještě analyzujeme návrhy a na první eh, pohled se jedná o velký krok ku předu. který učinila japonská vláda a já to opravdu vítám. Ale jedná se samozřejmě o návrhy, takže bude ještě důležité, aby japonská vláda skutečně je naplnila, ukázala, že opravdu e, činí to, co v dobré víře navrhuje. Já jsem si tím jist, ale musíme ještě vyčkat na Eh, ty konkrétní kroky, ale opravdu myslím, že to je velký krok ku předu a děkuji japonským protěžkům za tyto návrhy. Takže naplno na tom pracujeme. Opravdu chceme, aby bylo všechno eh, připraveno co možná nejdříve. To znamená, že také by pak mohl proběhnout summit mezi EU a Japonskem a ten summit už to nemůže být otázka slepice nebo vejce, je to buď a nebo. A my budeme velice konstruktivně pracovat na tom, abychom zajistili ty potřebné podmínky. Uh, a za předpokladu, že budeme pokračovat v té atmosféře, která v současnosti na jednání vládne, tak myslím, že je tady docela velká šance na to, že v blízké budoucnosti se nám podaří hodně pokročit. Děkuji mnohokrát. Pane velvyslanče, máte znovu slovo, abyste mohl zareagovat na otázky a připomínky členů výboru. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, probíhá scoping exercise a blížíme se k dokončení tohoto scoping exercise. Ten postup scoping exercise byl velice seriózní a ukazuje se, že se podařilo dospět ke schodě na obou stranách. Obě strany se budou snažit o poměrně ambiciozní dohodu, pokud jde o rozsah a úroveň. Takový je náš pocit z toho. Hovořilo se tady o automobilovém průmyslu, železnicích, letectví a podobně. Já jsem ve svém vystoupení řekl, že pro nás v rámci jednání o EPA je třeba vytvořit opravdu podnikatelské prostředí mezi evropským a japonským průmyslem. My jsme samozřejmě připraveni naslouchat vašim názorům a jak jsem říkal ve svém eh, úvodním vystoupení, vztahy eh, mezi eh, evropskými a japonskými podniky jsou velice dobré. My se tedy velmi těšíme na dokončení scoping exercise a na zahájení jednání co možná nejdříve. Děkuji vám. Děkuji vám, pane velvyslanče. To byla opravdu velice užitečná a zajímavá diskuse a živá diskuse. Samozřejmě to není naposledy, co jste mezi námi. Ještě jednou děkuji. Dámy a pánové, nyní tedy přejdeme k bodu 31. Máme tady pana komisaře de Guchta, který nás informuje o posledním vývoji v oblasti obchodní politiky. Jedná se o součást přípravy na strukturovaný dialog mezi komisí a parlamentem který bude završen v červnu eh, parlamentním usnesením. Myslím, že tento cíl bychom měli brát velmi vážně a proto vás vyzývám, abyste se zúčastnili této diskuse a přípravy na tento dialog tak, abychom mohli skutečně jednat jakožto spoluzákonodárce a dostat eh, závazkům, které máme dle Lisabonské smlouvy. Takže, pane komisaři, ještě jednou vás vítám. Vy jste pravidelným řečníkem na našem výboru a to je důkazem plodné spolupráce našeho výboru s vámi. Takže máte slovo. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane předsedo vážení poslanci, vážené poslankyně. Máme za sebou tři a půl nejhorší, tři a půl roku nejhorší ekonomické situace od eh, velké hospodářské krize. Došlo k velkým změnám v celosvětovém hospodářství, což samozřejmě eh, podkopalo mnohé naše jistoty ohledně místa Evropy ve světě. Obchodní politika je eh, v samém jádru reakce Evropy na tyto výzvy. Eh, často se ovno říká, Často se říká, ale je to stále pravda, že otevírání eh, nových trhů může stimulovat hospodářství. 90 budoucího růstu světového hospodářství bude mimo Evropu a proto potřebujeme účinnou obchodní politiku, tak abychom eh, část toho růstu převedli zpátky domů. Chci zdůraznit, že eh, tato strategie má potenciál být, protože Evropa je v obchodě velmi dobrá. Jsme největším vývozcem a dovozcem produkovaného zboží ve světě. Představujeme zhruba 20 celku. Také jsme největším eh, příjemcem eh, zahraničních investic a také největším investorem. To znamená, skrývá se tu velký potenciál a eh, musíme se tedy na obchod soustředit. To platí pro parlament, pro komisi, pro členské státy. Je to opravdu, má to opravdu klíčovou důležitost pro budoucnost Evropy proto máme stále větší odpovědnost vůči evropským občanům, musíme otevírat nové příležitosti pro růst našeho hospodářství. Vážení poslanci, tato eh, diskuse určitě má klíčový význam. Shodnete se eh, určitě na tom, že je třeba podrobně diskutovat o řadě klíčových otázek. Dnes se na to můžeme ale podívat i trochu s odstupem, podívat se na to v dlouhodobějším časovém horizontu. Připomínám, že tento parlament je v polovině volebního období, to tež platí i pro mou funkci komisaře je třeba si uvědomit i e, dopad našich rozhodnutí a změny, které přinesou. Já tedy doufám, že budeme moci společně konstruktivně působit na zaměstnanost a hospodářský růst stejně e, intenzivně, jako tomu bylo v první polovině volebního období. Toto bylo také období, kdy jsme testovali nové postupy ve smyslu Lisabonské smlouvy. nešlo to vždy úplně hladko a ty diskuse o důležitých otázkách jako komitologie někdy trvaly déle, než jsme čekali. Proto doufám, upřímně doufám, že brzy eh, uzavřeme dohody o příloze 1 a 2. Nesmíme eh, se, nesmíme dopustit, aby tady byl nedostatek transparentnosti. A pokud tedy o ty procedurální otázky, tak já jsem samozřejmě připraven vám napomáhat ve vaší legislativní práci. Myslím, že jsme se už hodně poučili z toho eh, z těch dosavadních zkušeností. Eh, pokud jde o otevřenost, tady bych se chtěla ještě zmínit o akta ti, kteří mě znají, ví, že mě velice leží na srdci demokracie, základní práva a podobně. O akta se v posledních třech letech velice podrobně diskutovalo a já jsem připraven o ní s vámi dále diskutovat. Ještě do včerejška se hlavně kritizovalo, že, fakt, že akta je takový podvod, ale eh, Mám pocit, že tady především je třeba vyjasnit některé věci eh, v té stávající dohodě. Diskutujme o tom to, co akta představuje z hlediska pracovních míst a hospodářského růstu pro Evropu, to si zasluhuje opravdovou demokratickou diskusi. Nyní bych vás chtěl seznámit s hlavními věcmi, záležitostmi, než se pustíme do diskuse ohledně obchodní politiky a našich strategických partnerů. Za prvé jednání Blížíme se k dlouhodobému cíli z eh, uzavření dohody o volném obchodu se zeměmi ASEAN. Prvním výsledkem by mohl být eh, Singapur, to je velice důležitý obchodní partner a nejen to jenom proto, že 9 tisíc evropských eh, společností hm, sídlí v Singapuru nebo působí v Singapuru, mají tam centrum, ale také to souvisí s dalšími obchodními dohodami. Jsou tady určité citlivé otázky, v mnoha věcech je to ale náš přirozený partner partner. Když jsem se setkala s ministrem Limem v Pompenu v minulý měsíc, tak eh, myslím, že jsme se shodli na tom, že ten pokrok je poměrně eh, veliký. Dále FTA s Malajzí, to by mohl být další krok. Jednání eh, opravdu jsou náročná. Naše priority je přístup na trh s automobilem a nápoji. Větnam, třetí partner ASEAN, s příslušným ministrem se sejdu na konci března, zase v Phnom Penu, a měli bychom tam uzavřít jednání. Mělo by se začít tedy rozhodovat o dohodě volného obchodu. Dále jsme zaznamenali pokrok u DCFTA s Kanadou. E, to je e, tedy snaha dokončit ty jednání v roce 2012. Víme, že takováto dohoda by měla velký přínos. Znamenala by liberalizaci zhruba 99% cel na zboží během sedmi let a bylo by to také významné otevření pro služby, investice a veřejné zakázky ze strany kanadských provincií. Samozřejmě tady ještě jsou eh, další složité otázky, které je třeba dořešit. Eh, například to je přístup, na to je důležitá podmínka pro úspěšný eh, výsledek u obou stran dle pravidel o původu. Dále chceme přijmout rozhodnutí o tom, zda zahájíme jednání s Japonskem a končíme rámec pro to, jak by jednání probíhala ale nebudu tady tedy opakovat to, co jsem právě řekl. Ještě před námi je určitá eh, určité penzum práce ohledně toho, co přesně znamenají nové návrhy Japonska a k jakému by to mohlo vést výsledku. Dovolte, abych se také dotkl eh, našich dohod o hospodářském partnerství. V určitém, jsme v určitém okamžiku jednání, máme nařízení o přístupu na trh, které zakládá vyhlídku na uzavření procesu EPA a zajištění spravedlivějšího přístupu. Rok 2012 bude klíčový ve dvou ohledech. Za prvé je třeba vyřešit situaci eh, prozatímních EPA v roce 2007, které ale ještě nebyly ratifikovány zeměmi AKT a za druhé chceme uzavřít probíhající jednání o EPA. Abychom dosáhli těchto výsledků, je zcela důležité, aby ten, eh, ta, ten současný vývoj pokračoval. Parlament k tomu může přispět tak, že eh, tedy schválí pozměňovací návrhy týkající se Eh, ty, eh, toho nařízení o přístupu na trh co nejrychleji. Pro EPA tam považuji za důležité vytvořit solidní rámec pro naše partnerství, to platí i pro obchodníky a investory. Směřujeme k tomu a já doufám, že brzy budeme mít prozatímní EPA se zeměmi uh, Jižní a Východní Afriky. Myslím, že se k tomu velice blížíme. Samozřejmě je třeba, aby Parlament také pokročil u těch dohod, které už byly dokončeny, už se diskutovalo o Kolumbii, Peru, Střední Americe. Ale chtěl bych ještě zopakovat, že tyto dohody mají důležitý hospodářský potenciál pro obě strany a také naplňují evropská očekávání týkající se lidských práv a udržitelného rozvoje. Myslím, že tady už jsme zaznamenali úspěch a teď bychom se měli eh, pohnout ku předu. Pak Tady jsou eh, jednání s klíčovými strategickými partnery. Nebudu mluvit o všech, protože ještě o tom budeme diskutovat, ale máme tady hodně práce v nadcházejících měsících, pokud jde o Čínu. No, to je země, která představuje velkou příležitost a velkou výzvu pro naši politiku. Je to eh, nejrychleji rostoucí vývozní eh, trh. Ale samozřejmě tady je také celý dlouhý seznam problémů s Čínou a proto jsme se snažíme tedy být eh, vlastně akční i na úrovni VTO. To je jenom jeden eh, z příkladů. Dále iniciativa komise v oblasti veřejných zakázek. Ta se netýká Číny, ale pokud ji podpoříte, tak nám um, to poskytne takový obecný nástroj pro zajištění lepší reciprocity, pokud jde o přístup firm na zahraniční trhy. Také budeme pracovat na pozitivní agendě pro spolupráci a inovaci, protože tam jsme klíčovým vektorem pro čínské hospodářství chceme zajistit rovné podmínky a pokud se to podaří, tak ty hospodářské vyhlídky by mohly být slibné. Investice jsou důležité, ale k otázce investic se dostanu později. Když se podíváme domů, musím velice zdůraznit význam toho, že je velice důležité, že po 18 letech jednání se v létě Rusko eh, připojí k VTO. To je vývoj, který by měl odstranit určitá protekcionistická opatření ze strany Ruska. Například eh, ruský zákaz eh, dovozu živých zvířat z EU je nepřípustný a dali jsme to ruským partnerům najevo. Pokud by to Rusko vlastně zachovalo, tak jakmile vstoupí do VTO, tak mu hrozí postup pro eh, řízení, řešení sporů. Také chceme nové podrobné eh, dohody vlastně obnovit, protože některé jsme museli přerušit kvůli ruskému odporu. Nová dohoda s Ruskem by měla hodně podpořit investice a e, obchod. Chceme opravdu ta ustanovení daleko sáhla a dostat se tak ze slepé uličky, do níž jsme se dostali e, dříve. Chceme se z ní dostat na červnovém samitu EU-Rusko. Někteří volají po e, obchodní dohodě s Ruskem, ale nedělejme si iluze, to je opravdu dlouhodobý projekt, který je podkopáván tím, že kvůli celní unii s Kazachstánem a Běloruskem Rusko už nemůže jednat eh, samo. A nyní ke konkrétním politikám. Musíme určitě diskutovat o investicích. Jsem si jist, že jste byli překvapeni nedávnou eh, aktivitou Argentiny, pokud jde o Repsol. To je velice nešťastný krok z hlediska Argentinců kde argentinská vláda ohrožuje eh, budoucí prosperitu této země. Je to ale i nešťastné z hlediska Španělska a Evropské unie jako celku. Eh, jsem si jist, že zkoumáme všechny možné nástroje, abychom mohli účinně reagovat. Ta reakce určitě přihledne k tomu, že to navazuje na řadu jiných protekcionistických opatření, které Argentina přijala. Tato událost by nám také měla připomenout, že je důležité rychle zajistit, aby EU mohla provádět svou investiční politiku ve smyslu Lisabonské smlouvy. Legislativní postup přechodných ujednání pro eh, bilaterální dohody o investicích ze strany členských států dobře postupuje. Dospěli jste kompromis, ke kompromisu s radou, ten je velice slibný. Slibný komise je samozřejmě připravena připravit eh, závěrečný kompromisní text, který by měl zajistit právní jistotu pro všechny investory. Také se dostáváme ku předu s novými jednáními o investicích. Vedeme diskuse se Singapurem, Kanadou, Indií a jihoamerickými zeměmi. Eh, také eh, uvažujeme o tom, že budeme podobně jednat i s dalšími zeměmi ASEAN. Dále chceme přimět eh, Čínu k jednání o investiční dohodě, včetně přístupu na trh a to, co možná nejdříve. Je asi jasné, že takováto dohoda by mohla být velice hospodářsky i politicky významná, eh, takže už provádíme interní přípravy. V nadcházejících týdnech, jak jste žádali ve svém usnesení eh, o investicích z minulého dubna, brzy dostanete návrh týkající se finanční odpovědnosti Eh, investorů při řešení sporů se státem. Samozřejmě to totiž představuje určité eh, finanční zátěže, tyto investiční spory, a je tedy důležité to nějak řešit v rámci evropské investiční politiky. Také brzy obdržíte návrh týkající se nařízení o vymáhání evropských práv i v návaznosti na řešení regionálních a bilaterálních sporů ve smyslu VTO. To by mělo přispět k hladkému řešení při obhajobě investičních zájmů. Eh, mělo by to přispět k, doplňování, eh, k naplňování závazků našich obchodních partnerů. Také chceme modernizovat naše nástroje na ochranu obchodu. Eh, příslušné legislativní návrhy by asi dostal parlament v roce 2013. Tento proces eh, provádíme zcela transparentně za účasti všech stran, vedeme veřejné konzultace a bude také 10. května k tomu eh, konference. Poslední reformní snahy v této oblasti selhaly a já jsem odhodlán zabránit tomu, aby se to opakovalo. Chceme zajistit eh, konvergenci názoru týkající se například odvetných opatření vůči evropskému průmyslu, předvídatelnosti a vymáhání práv. Vidíte, že naším cílem je zaměřit se na praktické problémy skutečných podniků a nevést ideologickou diskusi o tom, zda nástroje na eh, ochranu obchodu jsou příliš protekcionistické nebo ne. To zapadá do Eh, širší obchodní agendy, o níž jsem hovořil a zdůrazňuji, že je vždy třeba si uvědomovat příspěvek obchodu k růstu a zaměstnanosti. Vážení poslanci, pane předsedo, určitě víte lépe než já, ale pokaždé, když se dívám na váš pořad jednání, když sem přijdu, Eh, tak eh, se mi zdá, že INTA je jedna z nejzaměst, je jeden z nejzaměstnanějších výborů v eh, parlamentu. V této krizové době to znamená nejenom spoustu práce, ale také mnoho důležité práce. A to je práce klíčová pro to, abychom zajistili, že Evropská unie Eh, jaksi výjde a změnícího se světa jako prosperující eh, celek a chci vás eh, ujistit, že se o to budeme snažit. Děkuji, pane komisaři. Čili my budeme tady projednávat nejenom existující věci, ale také mm, mm ohledně budoucích investic a podobně. Takže já bych nyní dal slovo zástupcům politických frakcí. Kdo chce, chce vzít slovo za EPP? No. Mrs. Kvisatrova. OK. Paní Kvisatrova. Děkuji, pane komisaři, že jste přišel mezi nás. Takže ještě jednou vás vítám, pane komisaři, a také vám děkuji za to, že jste s námi ve stálem dialogu. A já mám ten pocit, že v poslední době pracujeme Finta na tolika rozdílných tématech, že když to od vás slyšíme potom komprimovaně, tak si říkáme, jak to všechno zvládneme a říkáme si, že bychom se měli zabývat ještě něčím dalším. Ale konstantou je, že stále více jdeme směrem k bilaterálním smlouvám, to není nesprávné, když to multilaterální nefunguje, pak musíme prostě postupovat jinak. No tak dobrá, ale moje otázka je zaměřena na to a chci se vás zeptat, jak vidíte situaci multilaterálního Sice je krásné, že Rusko se stává členem VTO, ale když to vlastně nebude nic znamenat, tak budeme vlastně se ke všem stavět stejně, tak z toho členství máme eh, radost, ale nic se nemění. Za druhé, naše jednání se Střední a Jižní Amerikou. Já ze svého regionu vás mohu informovat o tom, že existuje stále větší opozice ze strany mnoha občanských sdružení a nevládních organizací, které říkají, že vše, není to rovnovážné a v podstatě podporujeme diktatury a nedemokratické režimy a že v podstatě zničíme struktury v těchto státech. Takže já se chci zeptat, do jaké míry toto bude dotaženo do konce, dokončeno a já se chci zeptat, zdali podle vašeho hlediska se něco změnilo, takže nyní došlo k tomuto vzrušení ze strany těchto organizací. A ještě k dohodě akta. Včera, ano, včera to bylo, tady byla velvyslankyně Spojených států a my jsme také s ní otevřeně hovořili. A já jsem získala dojem, a to nezávisí na mě, zdali já jsem pro nebo proti, ale že získali jsme ten dojem, že celká souvislost je taková, že všichni se dívají na Evropský parlament a vy jste to vlastně dotáhli do konce a vlastně všichni ostatní tady sedí s rukama v klíně a dívají se. Co vy si myslíte třeba i subjektivně o pozici Spojených států, kdyby došlo k podpisu akta? Tady ještě se chci podotknout, že vedeme stála jednání s Tureckem. A já jsem slyšela velké stížnosti ze strany textilního průmyslu o vysokých clech, vstupních clech a tak dále. A toto prý se všechno zhoršuje. Jak tam to vypadá s jednáními a jak lze v konkrétních případech konkrétní případy řešit ta principiální věc je sice důležitá a jasná, ale v konkrétním všedním životě se jedná o konkrétní věci. A nyní Bent Lange, SD. Děkuji, děkuji, pane předsedo, pane komisaři, děkuji vám za stálý dialog s námi. Dva komplexy mám na srdci. Za prvé otázka budoucnost VTO. Vy jste tady hovořil o celém spektru obchodní politiky EU, to jste tady nastínil, co také přináší v mnoha oblastech bilaterální jednání. A není tomu tak, že když budeme uzavírat hodně bilaterálních dohod a smluv, které ne, se netýkají pouze tarifů, ale také zásadní legislativy v partnerských zemích, tak vlastně obchod zužujeme na tyto specifické struktury a potom tady vzniká nebezpečí v mezinárodním rámci. Takže proto se ptám, jak vidíte budoucnost? Je to cesta, kterou bychom se měli ubírat, anebo bychom měli zabránit tomuto zúžení pouze na národní a bilaterální dohody a potom za druhé defense instruments, je zajímavé, že se to opět dostalo na program a je dobré, že tady byl také zorganizován veřejný dialog a také slyšení desátého. A můžete prosím ještě specifikovat, kde vidíte nutnost zlepšení ve srovnání se stávající situací? Thank you. now on behalf of the ALDE group, uh... Za uh, ALDE, pan Kazak, prosím. Благодаря, господин председател. Господин комисар. Да. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Už je slyšet tlumočení na anglickém kanále? Je to dobré? единство в многообразието все пак. Нали? <laughs> Това е девизът на Европейския съюз. Spojení, jednotní v rozmanitosti, ano, ale děkuji, pane komisaři, za zajímavou prezentaci a přehled týkající se různých otázek spojených s probíhajícími jednáními s hlavními obchodními partnery. Přirozeně eh, je, nás zajímá, že ta probíhající jednání probíhají úspěšně, jak jste opakovaně zdůraznil, vzhledem k jejich důležitosti a jakožto cesty k překonání ekonomické krize a otevření nových příležitostí a investic pro evropské podniky. Zmínil jste jednání se Singapurem a s Malajzií. Ta jednání jsou poměrně pokročila. Onehdy proběhlo setkání e, s měnovou skupinou těchto zemí, ale co se týče těchto zemí a například co se týče Japonska, také eh, ještě existují určité problémy, především s pravidlem země původu a státními zakázkami. Můžete nám říci, jaký je časový plán? To znamená, kdy by tyto rozpory mohly být překonány? To je moje první otázka. A druhá otázka, jak víte, je navržené GPA ohledně eh, veřejných zakázek. Je to návrh komise zaměřené především na protekcionismus třetích stát. Týká se to také eh, tím pádem uzavření našich veřejných zakázek vůči třetím zemím recipročně. Eh, a pokud já vím, členské státy nejsou ve shodě eh, na tady tom všem. Spojené království například je mm, velmi liberálně smýšlející, zatímco jiné členské státy trvají na plné aplikaci reciprocity. Takže jakým způsobem můžeme překonat tento rozpor mezi námi? E, to znamená, abychom měli silnou, obhajitelnou pozici EU a současně, abychom se vyhnuli kontraproduktivním jevům, kdy bychom prostě nenechali, nedali žádný přístup partnerům na náš trh. Ho, hovoříme o to polovině tohoto roku, prosím, pan Zahradil. Děkuji, pane předsedo. Eh, vítejte, pane komisaři. Vy vždy přinášíte velice praktický a pragmatický přínos do tohoto výboru, což je zdravé a já toto, tento přístup plně sdílím vy jste říkal, že toto je jeden z nejzaměstnanějších výborů v Evropské parlamentu a tak doufám, že je také nejmoudřejší z výboru, co se týče eh, jeho agendy a jejího provádění. Děkujeme velice za hm, konzistentní prezentaci. Když dovolíte, upozornil bych na takové tři body, tři poznámky. Pan komisař nehovoří do mikrofonu. Ano, já vím. Ehm, děkuji, že jste zmínil dohody o ekonomickém partnerství a jejich kontextu. Ehm, tento výbor nedávno navštívil východní Afriku. Já musím říci, že naše zkušenost nebyla tak zcela pozitivní, abych to tak řekl. Někdy jsme měli pocit, že některé části zprávy těchto zemí nebo některých těchto zemí nejsou zcela odhodlané, nebo spíš se zdá, že jakoby váhali, co se týče eh, nějakého mm, mm, posunu kupředu. A tak by mě zajímalo, jak vy hodnotíte situaci a případné vyhlídky eh, budoucího rozvoje eh, dohod o ekonomickém partnerství se státy východní Afriky. Za, dlouhé, za druhé jste hovořil o pokroku eh, v jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Větnamem. Můžete k tomu říci pár slov? protože zatím se zdá, že byl zaznamenán dobrý pokrok a já se ptám na tuto konkrétní věc, ne tak ani jako zástupce konkrétní parlamentní frakce, ale také jako e, zpravodaj pro e, tuto dohodu v, v výboru, takže kdyby bylo možné identifikovat třeba nějaké silné a slabé stránky tohoto procesu, tak bych to uvítal. A jedna zajímavá věc je, a to není obecně pojímaný fakt, největší menšina Větnamců v Evropě relativně, to znamená ne v absolutních číslech, ale v přepočtu na počet obyvatel, žije v mojí zemi, v České republice, největší relativní, eh, relativně největší eh, větnamská komunita v Evropě, čili mm, proto se také tedy o to zajímám. Poslední moje otázka nebo poznámka se týká eh, takových těch nekonečných aktivit, co se týče dohody o volném obchodu s Kolumbií a Peru. Velice bych ocenil, pokud bychom v Evropském parlamentu dospěli k nějakému mm, úspěšnému dokončení tohoto procesu a velice bychom potřebovali právě v souvislosti s těmito dvěma FTA ten přístup, který jste vy sem přinesl úplně na počátku, to znamená ten praktický a pragmatický přístup a já doufám, že e, to tak také uvidíme z tohoto pohledu. Takže tolik z mé strany děkuji. Děkuji za EFD. Dartmus. E, dohoda z Indií. Tam taky bych rád slyšel, jak eh, jsme postoupili. Já jsem vám psal 21. března a zatím jsem nedostal odpověď. Asistent říkal, že toto spoždění se, tam jsou se normální a e, týká se to emigrace a příslušných ustanovení v dohodě. Možná byste nám mohl říci, jak to vypadá a uklidnit nás. Two questions. One is... To jsou dvě otázky. To byla první. A druhá otázka je, že v anglických dokumentech je zpráva o tom, že v rámci dohody mezi EU a Indií má být ustanovení, které se týká imigrace. Já to četl v anglických podkladech a už jsem se o tom zmiňoval v minulosti. Vaše odpověď byla velmi jasná, ale možná že eh, tedy je potřeba ty anglické podklady opravit. Děkuji. Uh, no. Okay. No, I have... No, but not yet. There are other members. Uh, now for uh, short questions. A ještě několik krátkých otázek. Hm. Takže David Martin ještě a Silvana Kochmerin a tím končím, uzavří i zavírám seznam. Tři otázky, stručné otázky. Za prvé akta. Vy jste řekl, že minulé dohody byly vágní a nyní slyšíte různou kritiku, ale co se má dělat, když nyní máme schválenou smlouvu a za druhé úprava přístupu k trhu. Tam není závěrečné datum a komise určitě se vzhlíží k prvnímu lednu, ale proč toto datum? Proč se ta komise rozhodla? Proč ne Eh, jiné datum v roce 2013, 14, proč je tam prostě prvního první 2014. A za třetí vychází jasně najevo, že v jednání TPP nevíme, zdali to negativně neovlivňuje naši vyjednávající pozici v oblasti GI, protože na to se dívají Spojené státy úplně jinak. USA eh, vidí zeměpisná označení úplně jinak. Omezuje to například také některé naše partnery v eh, Malajzii a v jiných zemích a Silvana Kochmerin. Děkuji vám, pane komisaři, za vaši účast. Mám jednu otázku za prvé na, ke Kanadě. Eh, všichni jsme v minulém roce doufali, že SITA bude ukončena eh, na začátku tohoto roku, ale říká se, že to bude příští rok a Kanada nyní vyjednává s jinými obchodními partnery, co můžeme udělat pro urychlení tohoto celého procesu. V této souvislosti také vítám eh, výrok paní Hildegard, že tam také bude e, výrok o, a také smě, výrok ke směrnici o kvalitě paliv a já doufám, že bude také vy, pracováno hodnocení dopadu. Za druhé otázka e, týkající se Rusko. Vy jste zdůrazňoval, jak je důležité, že Rusko je nyní součástí VTO a nyní e, se vyjednává o nových dohodách o partnerství s Ruskem a mě by zajímalo, zdali tady vidíte novou dynamiku VTO v důsledku přistoupení Ruska k VTO, zdali by například také připadala v úvahu dohoda o volném obchodu. A za třetí francouzské volby. Za několik týdnů budeme mít výsledky a do jaké míry toto ovlivní také politiku komise v oblasti volného obchodu. A já mám také otázku. Za prvé se chci zeptat, Eh, konstituční otázku, zdali lze hlasovat, jestliže eh, určité téma, určitý dokument byl posunut, tedy předán soudnímu dvoru. A za druhé, jestliže akta budou zamítnuta, budou smluvní strany akta dále v této oblasti postupovat? Eh, má tady komise nějak nějaké informace, pane komisaři, dostal jste hodně otázek. Máme před sebou ještě s vámi další zasedání za zavřenými dveřmi. Já samozřejmě, moje strategie je, že otázky, které mi byly položeny, zodpovím. Mnoho z těchto otázek si zaslouží skutečně vyčerpávající odpověď. Paní Quisthout, Lang, paní, pan Bent Lange se ptali na podobné aspekty, to byly bilaterální dohody, multilaterální dohody a podobně. Já jsem skutečně přesvědčen o tom, že je chybou, že neorganizujeme a také ne schvalujeme multilaterální obchodní dohody, ale nemůžeme samozřejmě vyjednávat sami. A to je celý ten problém. Já už jsem to několikrát zde vysvětloval. týká se to vlastně hodnocení cílu v rámci Doha. Z, kolem Doha se začalo téměř před deseti lety, potom začaly vznikat nové ekonomiky, vznikají noví konkurenti a potom otázka zní, co má ještě zbýt z asymetrie mezi zralými ekonomikami, eh, rozvojovými zeměmi a rozvíjejícími se zeměmi. My jsme toho názoru v EU, že kompromis opravdu by dával smysl a proto jsme navrhovali kompromis v oblasti elektroniky a také v dalších oblastech, ale ostatní toho to názoru nejsou jsou. Já se domnívám, že bychom minimálně měli vyřešit otázku nejméně rozvinutých zemí. A my to můžeme velice dobře udělat, protože my poskytujeme poskytujeme eh, do podporu všem málo rozvinutým zemím, ať v Africe, tak i v Ázii, ale ostatní aktéři nemají na to stejný názor. To je také otázka kotonu. A toto je ekonomicky i politicky velice důležitá otázka. Podíváte-li se na poslední eh, chaos, v oblasti Magrebu a v tom pásu Kotonu. To všechno má samozřejmě také politický význam. A já se domnívám a my se snažíme eh, také eh, udělat velký pokrok v oblasti usnadnění obchodních vztahů. A to je situace přínosná pro všechny. Ale automaticky nebudou všichni aktéři předpokládat, že to je to, co je životně důležité. nebude snadné to, tak říkajíc, vytáhnout z celkové souvislosti v rámci VTO. je, kdyby se schválila eh, dohoda o usnadnění obchodu, tak by to bylo 50% doha. Ale vy musíte mít politickou odvahu k uzavření takovéto dohody. A já také doufám, že se to stane, ale nesnadné to skutečně nebude. Ale já jsem přesvědčen o tom, že bychom především měli dělat pokrok na té multilaterální úrovni protože dokonce mimo rámec MFN to není bilaterální, ale co to vlastně je, jak dosáhnete kritické masy, abyste se skutečně prosadili. Není to eh, jednoduché klima, jednoduché prostředí. Eh, je otázka samozřejmě, jak to chápeme, ale my se snažíme opravdu o co největší pokrok. Dále zde padla otázka týkající se Jižní Ameriky. Já jsem z této otázky pochopil, že myslíte Kolumbii a Peru. Já jsem také několikrát na tomto výboru řekl, že já si myslím, že bychom tento díl měli udělat, tuto dohodu měli udělat. Je to dobrá dohoda, máme hodně ochranných doložek ve vztahu k lidským právům. Jestliže budeme dělat dohody pouze s partnery, ke kterým nemáme žádné pochybnosti, pak bychom měli snadný život. Ale já si myslím, že jsme udělali vše pro to, abychom prosadili tento dobrý díl a také doufám, že to parlament ocení. Pak tady bylo mnoho otázek k dohodě akta, k tomu se ještě na konci vrátím. Protože maličkosti jsou to nejdůležitější věcí a proto bychom si to měli nechat na závěr. Pokud se týče Turecka, ano, tam problémy jsou. A já jsem navštívil Turecko asi před pěti, šesti měsíci. A celní unie nefunguje dobře. My jsme to také Turkům řekli, ale oni jsou nešťastní, oni s tím nejsou spokojeni. A my jsme Oni říkají, že byly vyjednány dohody o volném obchodu a oni, že nejsou součástí hry, ale za to my nemůžeme. Já jsem předkládal návrhy, tak, aby byli více přidruženi k, k vyjednávacímu procesu, ale žádná reakce na jejich straně. Ale na druhé straně probíhá celá řada jednání s nimi, kde já si myslím, že je tam problém také v rámci VTO. Zatím oni nepředstoupili před panel a my doufáme, že tyto věci se vyřeší ve vzájemném porozumění, ale oni by měli udělat pokrok. Neboť celní unie je smlouva, je to dohoda a obě dvě strany ji mají plnit. A je tady celá řada opatření, které nelze akceptovat, o kterých vy jste se zmínili. Pokud se týče TDI, nástroj na obranu obchodu, tak eh, tento návrh musí být dále rozpracován. Já, eh, my se k tomu ještě uvě, pro, vyjádříme a zjistíme, kde se dá také udělat pokrok. Eh, v komisi Víme, že existuje hodně problémů, kterým čelí naši aktéři. To je také otázka transparentnosti a odezvy a já také doufám, že my dospějeme k řešení, i když určité otázky samozřejmě a ideologické otázky nedokážeme vyřešit. Já jsem toho názoru, že to nesmíme vidět pouze z hlediska toho, zdali má jste protekcionalista a nebo zdali jste zastánce volného obchodu, ale v obchodě musíte být především realistou a musíte plnit. Já jsem liberál, já ještě také zemřu jako liberál a vidím svět takový, jaký je a snažím se dospět k řešení. My se pokusíme o to, abychom udělali pokrok. Pokud se týče. Pan Martin se ptal na zeměpisná označení. A já si myslím, to, co jsme v této oblasti dosáhli, to opravdu je průlomové. Naši partneři si začínají uvědomovat, že když s námi chtějí uzavřít dohodu, tak musí také dozavřít dohodu o zeměpisném označení. Nelze to ponechat stranou, to je součástí dohodu. Ale je pravda, že Spojené státy jsou proti tomu, ale oni v podstatě dělají toto, totéž vlastně formou obchodních značek. Ale David také o tom hovořil, že my, čeká, my cítíme tlak našich partnerů, protože oni také chtějí vyjednávat na jiné eh, platformě a USA to chtějí potlačit, my to chceme rozvíjet a tito partneři jsou někde mezi. A to je jeden z problémů, které zažíváme na vlastní kůži. Ale my eh, opravdu děláme zde trvalý pokrok, pane Kazaku. Já si myslím, že na konci mandátu budeme moci říci, že pisná označení jsou nezvratným faktem v mezinárodních jednáních, ale my musíme si být jisti naším vlastním přístupem, protože neexistuje tolik práv duševních vlastnictví, co, která lze eh, obhajovat na věky a stejně to jako, stejné je to u zeměpisného usna, označení, ale já se domnívám, že celý vývoj se nalézá na dobré cestě. Pan Kazak také hovořil o nástroji, který jsme předložili. To se netýká pouze gen, eh, dohod o všeobecných preferencích, ale myslím si, že to bude mít dopad na naše obchodní jednání a také naši partneři si uvědomí, že budou muset otevřít své trhy veřejných zakázek, protože tyto trhy veřejných zakázek jsou velice důležité, neboť v EU je to asi 18%, ale například v Asii to, to činí, tento trh v oblasti veřejných zakázek činí až 30%. Tam jsou také různé úrovně, máte státní úroveň, federální úroveň a tak dále. A zde je důležité, že rozhodovat bude Evropská komise a nikdo jiný Členské státy, smluvní strany mohou toto oznámit Evropské komisi a potom Evropská komise musí vytvořit judikaturu, jak se k tomu postavíme. A já se domnívám, že bychom neměli postupovat protekcionisticky. Ani bychom neměli být bláhoví. protože se nediskutuje a neobchoduje se mezi anděli. Takže tady jsou vždy smluvní strany, eh, protěžky a ty se musí chovat reálně a realisticky. Pokud se týče EPA, dohody o ekonomickém partnerství, když se hovoří s vládami, tak jsou vlády postupují velice obezřetně. Ale to není v souvislosti s di, o, diskusí o dohodách a ekonomickém partnerství. Nejdříve se hovoří, dejme tomu, na úrovni summitu a tam se řekne, že se má udělat dohoda, která má být hluboká, ekonomická a potom se to dostane na úroveň ministrů a tam také jisté porozumění, ale potom se dostanete na úroveň administrativy a tam musíte odstranit ty největší překážky a to jsou ty vztahy mezi ministerstvy, administrativou a našimi vedoucími činiteli. Prostě tak to funguje. Také to obsahuje spoustu ideologie, která zrovna neslouží eh, svému účelu ani eh, těm zemím s průměrnými příjmy v Africe, ale problém také máme s, s nejméně rozvojenutými zeměmi, protože jestliže tyto země chtějí něco vyvážet, tak je to otázka také hygienických a zdravotních certifikátů. A jestliže by chtěli více vyvážet, tak my bychom jim mohli pomoct. V určitou chvíli vidíte, že by se to dalo nastartovat eh, a tak říkajíc nakopnout a pak by to šlo velice rychle, ale otázka je, kdy to se nastartuje a já jsem zde velice flexibilní, protože já toto považuji za dlouhodobý projekt. Já také neočekávám, že oni budou tak flexibilní jako my, ale také by měli pochopit a měli vědět, co skutečně chtějí nemůžete mít koláč a současně ho jíst. Takže nemůžete mít všechno najednou. Oni by měli také chápat, že když chtějí skutečně rozvíjet své ekonomiky, pak jsou služby velice důležité. Nemůžete vyvíjet ekonomiku bez rozvoje služeb. Takže my s nimi budeme velice dobře spolupracovat. Já to vidím spíše jako dohodu o spolupráci než dohodu o obchodních stazích a já se domnívám, že tady uděláme také další pokrok v následujících měsících. Pokud se týče Větnamu, tak v Phnom Penhu jsem se sešel se svým větnamským protěžkem. Také jsme dokončili scoping exercise, to je tedy dotaženo do konce. A nyní dostaneme také mandát o členských státech, takže my eh, tento scoping exercise, tento dokument dáme TPC, tak jeho můžete tento dokument dostat, ale pro mě je velice důležité, že větnamská protistrana skutečně chce nyní o tom vyjednávat. Já také doufám, že brzy budou tyto jednání, tato jednání zahájena a tato jednání jsou pro nás velice důležité a také vítám to, že vy jste zpravodaj. Pan Dartmouth, pan Lord Dartmouth s příslušným respektem. Myslím si, že eh, při, e, váš dos, dopis je již připravován, ale není tam nic o emigraci. Týká se to cirkulace zaměstnanců mezi podniky me, v rámci multilaterálních podniků. Takže to je to, čeho se to týče. Není to vůbec o imigraci, to vůbec ne. Indové žádali o to, zdali by se toto také dalo dělat v, z jedné země do druhé, nejenom v rámci jednotlivých zemí, tak aby pracovníci mohli přecházet z jedné země do druhé a nemuseli mezi tím odjet domů. Takže diskuse s Indií vypadají tak, že nedávno jsme dostali nabídku v oblasti služeb a tato nabídka je zklamáním. Já jsem také napsal dopis svému indickému protěžku a hovořil jsem tady velice jasně a řekl jsem, že na tomto základě nemůžeme dosáhnout ničeho. My Také víme, že toto souvisí s místními a také státními volbami v jednotlivých státech. Já tady nechci zacházet do podrobností, ale myslím si, že si to dovedete sami docela dobře představit. Proč jsme zvolili toto datum pro nařízení pro přístup k trhu? Ano, já se domnívám, že toto je dobrý časový rámec. Já jsem ochoten o tom dále diskutovat, ale za předpokladu, že se to bude pohybovat v určitém rámci. Svět se nezmění za šest měsíců, jestliže se změní, tak nezávisle na tomto nařízení. Takže jsem ochoten diskutovat v určitých dimenzích a také v rámci rozumného harmonogramu. Kanada Myslím si, že k dohodě letos dojde s Kanadou. Naše služby se tím dlouho zabývali. Ze začátku jsme měli seznam negativního přístupu. Tam musí být seznam všech námitek členských států. Všechno to dá dohromady. To je velká práce. Také členské státy na tom dlouho pracovaly. Je tam ještě dlouho nevyře- ne, hodně nevyřešených záležitostí, ale doufáme, že to do konce roku ukončíme. Já si myslím, myslím, že tomu tak zajisté bude, pokud se týče Ruska. Podíváte-li se na smlouvu, přístupovou smlouvu k VTO, tak tam se hodně hovoří o obchodu, o investicích a tak dále. A také o zdraví a bezpečnosti. Já mám ten pocit, ale to není jenom můj pocit. E, oni mají totiž pocit, že e, udělali dost a nechtějí udělat další krok. A já toto stanovisko Ruska mohu pouze akceptovat, takže já neočekávám žádný velký uh, pokrok ve vztahu k obchodu a k investicím v Rusku. Ovšem na druhé straně, jestliže všechno to, co je součástí přístupové smlouvy, tak je to velice důležitá věc, to bychom neměli podceňovat, ale ani to nebude snadná věc ETS, tam jsou emisní povolenky a tak dále, není to snadné prostředí, ale Rusové mají ten dojem, tak my už jsme nyní udělali dost a oni to nepovažují za start, ze kterého by měli vycházet. A nebudu se <laughs> vyjadřovat k francouzským volbám, budeme spolupracovat s kýmkoliv, kdo vzejde z demokratických a svobodných voleb ve Francii, to je na francouzích, jakého prezidenta si zvolí a také jaké zvolí strany a kdo bude součástí parlamentu my víme, že Francie není velkým zastácem volného obchodu, ale uvidíme, jak to bude vypadat dál. A potom, pokud se týče akta. And also the, the, the, the, president. Eh, pan předseda tady také položil velice důležitou otázku. Zda můžete hlasovat, když se to řeší před Evropským soudním dvorem. Ano, můžete hlasovat to dobře víte a víte, že kdybych vám řekl, že tomu tak není, tak byste mě hned sami upozornili na opak. Vím, že se vyznáte v ústavě, takže se na to musím dávat pozor. Ale tady je otázka. Proč byste to dělali? Na to se mi nedostalo žádné uspokojivé odpovědi, ale splněné veřejně. A za druhé, je to moudré? Za prvé, proč byste to dělali? Bojí se snad někdo stanoviska Evropského soudního dvora? Já ne, já budu respektovat toto stanovisko, ať je tam cokoliv. Pokud tam bude řečeno, že je to problematické, tak třeba připravím nějaké návrhy. A i po e, stanovisku komisaře pro ochrany údajů, který se podle mě zcela mílí, protože jsme zřejmě nepřišli stejnou dohodu, tak já mám důvěru v budoucnost. A druhá otázka, bylo by to moudré dělat? Já si myslím, že by to nebylo moudré. Já jsem byl v Evropském parlamentu 14 let a spolu s Davidem Martinem byla to doba, kdy jsme velice tvrdě pracovali na posílení úlohy Evropského parlamentu. Myslím si, že naším nejlepším přítelem v celém tomto úkolu byl Evropský soudní dvůr. Parlament Evropskému soudnímu dvoru opravdu vděčí za mnohé. A myslím, že by nebylo moudré takto postupovat. Pokud, je to, pokud by to byl postup dle smlouvy, tak prostě politicky byste se s tím měli smířit. A Nejde tady o to, že byste prostě využívali nějakou možnost. I když by tady byla politická většina i po negativním hlasování v Evropském parlamentu, tak se tím nic neuzavírá. Takže proč byste to udělali? Myslím, že by mělo mnohem větší smysl, kdyby byste tu zprávu, eh, nebo co to je vlastně, ještě probírali dál, abyste vyjádřili své stanovisko. Já o tom diskutuji i s lidmi z našich útvarů. O tom, zda skutečně akta představuje problém. Ano, politicky ano. To je zjevné. A to se spíše týká těch cit, té citlivosti než obsahu samotného. Ale tak to je u mnoha politických problémů. Ale já si myslím, že ten problém určitě může být vyřešen. Například celá diskuse, kterou tady nechce opakovat o tom komerčním účelu, je úplně jasné, když se podíváte na judikaturu, co to je komerční účel. Ale samozřejmě od občanů se neočekává, že znají judikaturu Evropského soudního dvora a dalších mezinárodních orgánů. Takže určitě se tohle vyjasní. My jsme připraveni poskytnout odpovědi. Druhá poznámka. Znamená to také, že ta, vlastně tady máme ještě věcné právo EU, ve kterém jsou nedostatky. a říká se, že bychom neměli podepsat nějaký biankošek a pak se teprve zamyslet nad tím, co bude to věcné právo. Kolegové z komise chystají návrhy o směrnici o elektronickém obchodu, která by se měla týkat vymáhání práv duševního vlastnictví, autorských práv. A to budou velice důležité stavební kameny. Já si tedy myslím, že řešením by bylo počkat na ty návrhy vlastně toho věcného práva, hmotného práva a potom bychom mohli ještě vyčkat na stanovisko Evropského soudního dvora. Mezitím máme čas. To já vidím jako nejrozumnější návrh. Ale samozřejmě, pokud parlament ve veškeré své moudrosti se rozhodne postupovat jinak, tak já to přijímám, ale to ještě neznamená, že to musí být to nejlepší řešení a nejmoudřejší. Pane komisaře, děkuji. Tím končí naše veřejné zasedání a ještě máme s panem komisařem eh, zasedání eh, neveřejné. Pak tady byla ještě otázka paní Gestatrol ohledně postoje Spojených států. Oni eh, vlastně podepsali dohodu, ale ještě, ještě neodevzdali eh, ratifikační nástroje. Jestli to učiní bez nás, nevím, ale asi by to nemělo smysl. Ta dohoda má smysl pouze, když budeme my její součástí. Takže tím uzavřeme naše veřejné zasedání a nyní prosím všechny, eh, kteří nechtějí zůstat nebo nemohou zůstat na veřejnou schůzi, aby opustili sál co nejrychleji a co nejtišeji. Děkuji. We only have interpreters until 22.